Eh, diskriminována a jeden poslanec použil slovo nevhodné na adresu žen, což je nepřijatelné. Dobře, já chci zde poděkovat eh, zástupce eh, parlamentu z Kyrgyzstánu, kteří dnes navštívili náš parlament u příležitosti třetí schůzky spolupráce mezi EU a Kyrgyzstánem a je to velká čest pro parlament, že jste přijeli. Určitě eh, to jednání s vámi bude produktivní, abychom posílili vztahy mezi našimi institucemi a zde mám mm, nařízení o, eh, obraň, o mm, obra, obhajobě, obraně proti dovozu, proti dovozu výrobků, které eh, jsou předmětem dumpingu, takže zde máme teď Eh, tři